Prendiamo posto. Prosím, zajměte svá místa. Prendiamo posto. Olenička is uh, the only socialist today. Chtěl bych je všechny poprosit, aby zaujali svá místa. You and me. Salut. Come stai, amico mio? Ça eh, va? Very well indeed. Bene. Se siamo d'accordo diamo inizio alla commissione, do il benvenuto a tutti. Čneme, zahajime, zasedání, chci vás všechny uvítat. Nemáme finštinu a slovinštinu, v našem jazykovém režimu a za to se vám omlouvám. Ano, máme tady technickou připomínku. Italský rugby tým, chceme pogratulovat k velkému vítězství v sobotu a doufám, že jste se zpamatoval z oslav a že budete schopen vést toto jednání na odpovídajícím způsobem. Děkuji. Děkuji vám za tato slova. Budeme pracovat jako tým. Jak jsem řekl, omlouvám se za absenci finštiny a slovinštiny v dnešním zasedání, tedy při, v rámci jazykového režimu. A pokud eh, nejsou tedy žádné další připomínky, budu považovat pořad jednání za přijatý. A pokud nebudou do konce zasedání žádné připomínky k zápisu se schůze se 7 února, tak bude považován tento zápis za schválený. Dnešní zasedání bude eh, streamováno, bude vysíláno přes internet. Já chci rovnou přivítat autory této studie o tržních opatřeních v rámci budoucí společné zemědělské politiky. Čili co jsou ta tržní opatření v SZP po roku 2013. Vítám paní Bardaží a pana Garida z Výzkumného centra pro řízení environmentálních rizik při Technické univerzitě v Madridu a okamžitě dávám také tedy slovo zpravodajům a připomínám jim, že mají 20 minut k prezentaci a vítám mezi námi také zástupce DG Agres komise, paní Izabel Badači, pane Garido, máte slovo. Děkuji vám. Pane předsedo, my představíme tuto zprávu, která vzešla z pera týmu, konzultantů a profesorů v Madridu a konzultovali jsme také s další odborníky z jiných zemí. V první části prezentace budu hovořit anglicky a můj kolega pak bude, kolegyně bude hovořit španěl, španě, španělsky. Takže máme tu následující body. Jen stručný přehled. Chtěli bychom zmínit různé podmínky a kontext budoucí společné zemědělské politiky, čili v rámci rostoucí kolísavosti cen a dlouhodobému tr- trendu rostoucích člen, cen, co to znamená v rámci v- VTO, a jaké jsou vazby s, mezi politikami a trhy, jaké, dopad, jaká, jaké dopady má zvyšující se koncentrace v retailovém sektoru a rostoucí využívání informačních technologií v rámci zemědělské politiky po roce 2013. Máme tu tři takové výchozí předpoklady. První z nich je, že ceny jsou eh, určité informační eh, nástroje, informační eh, prostředky. A dále musíme se učit být více tržně orientovaní a zvládat rizika. A za třetí, nástroje soukromého trhu byly v minulosti vytlačeny. A my si myslíme, že by tomu tak nemělo být v budoucnu. Zamysleme se nad následujícím. Když jsme tady, v, řekněme, v roce nula, tak cena toho produktu, kles, nějakého produktu klesá a jsme v situaci, kdy nevíme, do jaké míry ta cena ještě klesne dále, jak dlouho a jak hluboko. A opatření politická musí být strategická v té chvíli, kdy dochází k tomuto klesajícímu trendu. A když je ta cena nízká, musíme mít určitá reaktivní opatření. Takže do budoucna musí být tržní nástroje připravovány v kontextu nejistoty. Chceme navrhnout parlamentu následující přístup. Uprostřed toho přístupu máme strukturální opatření, ale chceme zdůraznit, že někdy jsou sektory pod obrovským tlakem, někdy se mohou dokonce dostat do krizových stavů. Potřebujeme různé politiky na to, abychom byli schopni reagovat jak na běžné, tak i na krizové situace. V běžné situaci potřebujeme proaktivní opatření, abychom celý sektor a producenty připravili na nějaké nelehké, komplikované, problematické situace. Takže toto je základ toho tržního přístupu, který vám chceme předložit. Když se zaměříme na strukturální metody a zajištění přístupu, k tomu potřebujeme lépe fungující trh, takže do toho musíme zahrnout i smlouvy mezi profesní spolky a také pravidla pro eh, hospodářskou soutěž. A zejména zaměření na zpřístupnění jídla, a to zejména pro chudé, a také program potravin pro školy. Zvažujeme řadu různých opatření, které nazýváme proaktivními. To jsou různé nástroje na řízení rizika. A pod, toho, pod to zahrnujeme derivativa, pojištění, různé Eh, společné fondy a další nástroje. Je to jakási záchraná příjmová síť. A za krizové situace doporučujeme různé platby a mimořádná opatření, ať už na národní nebo na komunitární úrovni. A také například politiku skladování a přístupu k hranicím. Takže tady bychom chtěli navrhnout ucelený pohled na potenciální pravděpodobné situace, které mohou v našem odvětví nastat. Na, to, na různé situace musíme mít připraveny odpovědi. Takže teď ten cíl lepšího e, zlepšení, zlepšování fungování trhu silně doporučujeme, aby došlo ke sjednocování eh, smluvních podmínek. Samozřejmě ceny by měly být volně vyjednávány, ale jsme přesvědčeni, že vyjednávání by neměla představovat nějaké překážky a měly by, měly by tu možná být nějaké monitorovací výbory, které by sledovaly různé konflikty. Doporučujeme také kodex osvědčených postupů, případně také certifikační systém. Producentské organizace, zejména pokud je třeba o zkušenosti s ovocem a zeleninou, tak bychom chtěli doporučit, aby se tyto programy rozšířily na další sektory, protože to umožňuje velké úspory. Chceme také podporovat eh, ten eh, model eh, kooperativní a jsme přesvědčeni, že řízení rizik ale se neukázalo být příliš účinným, protože často jsou ty, ty rizikové profily velmi heterogenní mezi různými organizacemi družstevními. Další opatření zahrnují meziprofesní organizace. Měli, Evropská unie by měla uznat, rozšířit své uznání na všechny produkty, protože eh, by se tím dali lépe zvládat vertikální vztahy a měly by mít také ústřední roli při vytváření norem a standardních smluv. A to by mělo být navázáno na předchozí nástroje, na předchozí organizace IPO a kodexy osvědčených postupů. Teď pokud jde o přístup, tak ty školní programy jsou nezbytné a mají e, komunitární význam. Samozřejmě, že e, tady jde hlavně o to, aby se zlepšovaly potravinové a stravovací návyky. A pak jsou tady sociální cíle pro Evropskou unii, kde bychom měli mít mechanismy zlepšující přístup k produktům v krizových podmínkách. K tomu potřebujeme informační technologie a více kreativních iniciativ. Teď se přesouváme k řízení rizik. Existuje řada různých principů, které by měly být zohledněny. Za prvé, je tu potřeba rozmanité nabídky pro různé druhy rizik. Měly by existovat pružné systémy spolufinancování. Žádný nástroj by neměl být nabízen zadarmo. A také navrhujeme různé vrstvení rizik a spoluzodpovědnosti. Aby to bylo efektivnější, musíme vzdělávat samotné zemědělce a poskytovat informace a musíme mít společné, společná základní pravidlo, pravidla pro eh, trh pojišťovací navrhujeme nový nástroj, který by se jmenoval jaký Income Safety Net Tool, kde, který by zahrnul, byl veřejný, zahrnoval by spoluodpovědnost, byl by spolufinancován členskými státy Evropskou unii. A logika věci je v tom, že bychom mohli sjednocovat reakce, potenciál reakce na rizika na evropské úrovni. Ehm, možná by to bylo životaschopnější. A samozřejmě, že to musí splnit také požadavky, Greenbox požadavky VTO a mělo by se to týkat pouze nepojistitelného rizika. Tyto nástroje by měly být financovány článkem 68 státní pomocí nebo eh, pilíř, druhým pilířem toolkitu. A teď předám slovo kolegyni, která bude hovořit španělsky. Dentro de las medidas reactivas... Děkuji. Musíme-li reagovat, pak máme různá opatření, například tradiční mechanismy, které již v rámci zemědělské politiky existují, například uskladnění, co by e, veřejno soukromá síť a také ochrana na hranicích. My se domníváme, že uskladnění by mělo zůstat zachováno ve stávající podobě. Pokud půjde o ochranu na hranicích, e, tak tam se domníváme, že je zde možnost Um, eh, opatření eh, ve smyslu eh, opatření přístupu na trh. Tato ochrana by měla zůstat zachována, zejména eh, když jsou ceny ehm, surovin nebo eh, eh, primárních surovin velmi vysoké, například u obilí. Pak to může vést k tomu, že trh Evropské unie nebude dostatečně zásoben. A za těchto okolností by měla existovat možnost snížit cla anebo ta cla zcela zrušit pokud dojde k novým eh, povinnostem anebo vzejdou z mezinárodních obchodních jednání nové povinnosti, eh, pak eh, to může vést ke zkreslení situace na některých trzích, například v živočišné výrobě. A proto se domníváme, že by měla existovat ochrana doložka, také v případě eh, eh, velmi choulostivých materiálů a surovin. Pokud jde o zprávu trhu, tak tam by měla být stávající ustanovení zachována Zejména eh, vysoce kvalitní produkty by eh, měly být chráněny, například eh, jejich původ označení, anebo chráněny by měly být ty produkty, které vychazují speciální vlastnosti a které souvisejí s ochranou životního prostředí. Mám na mysli bioprodukty. Důležité je také uplatňování podpory pro ovoce a zeleninu. Mám na mysli zejména třetí trhy návrhy. Tady teda jsou různé možnosti eh, přijímat opatření. Znamená to například otevírání nových trhů. A současně i ten e, řetězec e, zásobovací pro tyto produkty musí zůstat k dispozici. E, má to určité výhody, zejména dopad na třetí země. Ve studii se také hovoří ještě o mechanismech, které přicházejí v úvahu v případě krizi. Jde o programy, kde jiné mechanismy nejsou dostačující a kde může dojít k poškození zemědělské produkce. Mám na mysli živelní eh, pohromy nebo jiné katastrofy. V takovýchto případech mohou členské státy eh, se dohodnout na výjimečných úpravách, například i celních sazbách a to může být také eh, schváleno nebo upraveno národními právními předpisy a také jednotná organizace trhu eh, eh, si může posloužit mimořádnými opatřeními za mimořádných okolností s tím, že je zapotřebí reagovat na eh, nepředvídatelné situace, ale k tomu patří samozřejmě i příslušná rozpočtová položka, abychom mohli reagovat eh, v případě nepředvídatelných událostí. To jsou různá opatření a tato opatření by měla být zahrnuta do sektorových programů. Máme eh, tady například uvedeno hovězí maso a eh, to vyžaduje integrovaný postup. Měly by také existovat eh, programy eh, řízení rizika. Zapotřebí je také pojištění, vzájemné fondy, eh, záchranné či bezpečnostní sítě, ale také další programy o nich se domníváme, že jsou velmi důležité, protože tady jde o senzibilizaci, o světu e, zúčastněných subjektů, aby e, byli to využívat e, tyto programy. Cílem je chránit řetězec a posílit ten řetězec zásobovací zajistit bezpečné zásobování a eliminovat eh, nejistoty a rizika a také zdokonalit nejlepší praxi. Pokud tato opatření nebudou dostačující k odvrácení krize, pak eh, lze eh, využívat dalších mechanismů organizace trhu, ať už státních nebo soukromých, anebo lze přijímat ochrana opatření na hranici, například s použitím ochranných cel a tak dále. A na nakonec existují ještě možnosti přijímat mimořádná opatření a to v souladu s specifiky eh, příslušného odvětví. Studie eh, pak eh, se dostává k určitým závěrům. My poukazujeme na to, že dochází k postupným změnám. Dosud existoval veřejný systém podpory zemědělství a nyní musí existovat nepřímý správní program. A v případě řízení Eh, krizí je důležité, abychom eh, více eh, zohledňovali rizika. Společenství potřebuje jednotná pravidla a tato pravidla musí přispět k tomu, aby vznikl dobře fungující řetězec výnosu a hodnot. Každý každý, každé opatření potřebuje své vlastní, svůj vlastní protokol opatření a e, e, toto opatření musí být e, opatřeno flexibilními cenovými maržemi. Tato opatření by měly být shodné s krizovými opatřeními, které jsou samozřejmě nákladnější a méně efektivnější. Evropská unie by měla přispět ke zlepšování zprávy světových trhů tím, že zdokonalí informační politiku, zavede větší míru transparentnosti a silněji um, eh, sladí eh, zemědělskou politiku s finanční a hospodářskou politikou. Děkuji. Děkujeme mnohokrát našim eh, referentům a nyní zahajuji debatu. Jsme tady vyslechli zajímavé návrhy a určitě se lec kdo přihlásí a sice už několik přihlášených je.

Ano, já se domnívám, že je skutečně důležité diskutovat eh, také o tržní organizace, o tržním řádu a eh, myslím si, že v celé oblasti agrární politiky eh, se toto občas zapomíná, přestože to je skutečně ústřední otázka. Domnívám se, že tato studie jasně ukazuje, že bychom alespoň ty tržní mechanismy, které dnes máme, a e, společnou organizaci trhu bychom neměli obětovat reformě jako takové, protože to potřebujeme. Chtěl bych se zmínit o dvou věcech. Jako pozitivní e, chápu příklad ovoce zeleniny. Já se domnívám, že skutečně je to pozitivní oblast e, v rámci SOT v roce 96 eh, skutečně se přispělo k tomu, že trh byl upraven a otevřely se nové šance pro tento trh. Tento model proporcionálních programů by umožnil lepší eh, službu pro zemědělství, takže v rámci reformy bychom měli přemýšlet eh, i o této možnosti podpory eh, družstevního systému. Dále osvětová práce s veřejností, to je skutečně důležité. Já se domnívám, že Evropské zemědělství zpracovává mnohé výrobky na vysoké kvalitě, na vysoké úrovni, které se mohou prosadit. Máme také horizontální nařízení o e, práci s veřejností, o světové práci e, pro e, zemědělství. A zde jsou dvě velká témata. A sice nedostatečné dotace a tento model je navíc také nasměrovan tak, že podniky mají malý zájem o účast protože Toto neumožňuje eh, také účast eh, ve veřejných eh, výběrových řízeních. Podnik má samozřejmě zájem propagovat své produkty především, takže tady bychom měli nalézt dobrou rovnováhu, eh, tak aby eh, ta horizontální eh, možnost osvětové práce a propagace byla zlepšena. Tak se může také přispět k tomu, aby podniky měly zájem o účast o tyto programy tak, aby své produkty v budoucnosti dokázali lépe eh, prodávat, a jinak se nebudou chtít eh, účastnit na kofinancování. Děkuji. Děkuji, Herberte. A nyní další zájemci. Te badania powinny być bardzo dokładnie przeanalizowane. Tyto studie by se měly stát skutečně předmětem našeho zájmu nyní, když formulujeme nové hlavní směry SZP pro eh, období po roce 2013, eh, měli bychom se zamyslet nad tím, co z těchto studií vyplývá. Podle mě se hodně málo řeklo o otázce intervence v budoucí SZP. E Používají se tu hezká slova, bezpečnostní síť a podobně. Ale tím by měla být myšlena je bezpečnost jak zemědělců, čili jak pokud jde o příjmy, tak i bezpečnost spotřebitelů, čili, čili bezpečnost potravin. Ale musíme si říci jasně, že tady nám chybí velice důležitý aspekt, a to je otázka intervence, zejména na trhu s obilovinami. Já se k tomu stále vracím, ale opravdu to považuji za významné. Podívejme se na zkušenosti, které máme z finančních trhů. Máme nyní různé agentury, které dohlížejí nad finančním trhem a nad pojišťovnictvím a nad Eh, burzami. Ale stejně tak bychom měli regulovat zemědělský trh. Nemáme dost dat. Potřebujeme data, která budou spolehlivá a která bude možno eh, užívat při rozhodování, ale také když hovoříme s veřejností o otázkách, které souvisejí s, zemědělskou politikou. A v neposlední řadě využijme zkušenosti, které máme z dosavadních intervencí. Hovoříme o zvládání rizik, ale zároveň říkáme, že podpora je více drahá než i zvládání těch rizik. No ale tady musíme zaujmout jasný postoj. Jak chceme postupovat? Prostřednictvím nějakých entit, v nichž jich by se účastnili i zemědělci, a nebo prostřednictvím velkých korporátních pojišťovatelů? A Další otázka. Pomoc, potravinová pomoc pro děti a potraviny eh, pro, eh, pro chudé. Je, jsou, to, jsou to držní opatření? A je, jak my tomu rozumíme, tak je velmi obtížné, aby taková opatření získala skutečně nějaký eh, širší eh, nebo vyšší profil, protože samozřejmě můžeme to definovat různými způsoby, můžeme to klasifikovat různě, ale to je, o, je to o potravinové politice a zdravotní politice, pokud počítáte s něčím takovým, jako je potravinová pomoc pro chudé anebo potraviny pro děti. Děkuji a nyní má slovo pan Reimers, pak pan Heusling. Pani, děkuji. Já mám v podstatě pouze jeden dotaz. Já jsem opakovaně slyšela teď v souvislosti s opatřeními, že se hovoří o um, uh, uzavření uh, pojištění co by tržního opatření. Mě by zajímalo, jak zabránit tomu, aby eh, platby, eh, podpůrné platby pro zemědělce eh, nakonec doputovaly pojišťovnám, aby ty platby byly nebo prospěly zemědělcům a nikoli pojišťovnám. Nyní již slýchají zemědělci, když vyjednávají například o, o nájemném s majiteli, ano, dostaneš svou podpůrnou platbu, ale musíš eh, nám něco z toho odstoupit. A eh, to tež eh, se týká ehm, strojního zařízení. Lze vydat více financí, ale část vlastně musí být odevzdána majitelům. Já se domnívám, že budeme muset být opatrní, když ehm, vytvoříme nebo chceme-li vytvořit takovýto systém pojištění. Ten musí být zcela vodotěsný a to bude obtížné. Martine?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 Ano, děkuji autorům za tuto studii. Je zde celá řada nových aspektů. Například se zde eh, hovoří mnohem více o spotřebitelích, více tedy než jinde. A dále je také řečeno, že se musíme zabývat i situací na světovém trhu. Přesto však zde vyplývá celá řada otázek, které se týkají toho, jak je možné delimitovat soukromou oblast a veřejnou oblast, například v souvislosti se skladováním. Je zde určitá eh, struktura, která je navržena, jak veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. A domnívám se, že tento zajímavý tržní eh, řídící prvek eh, by mohl být eh, prosazen. Dále ještě jeden bod, který se mi zdá být eh, zastoupen málo. A to je otázka transparentnosti a také dohledu nad trhem, abychom vlastně věděli, co se děje na tomto trhu. Vždyť eh, na základě nedostatečného dohledu a transparentnosti máme velmi málo informací o tom, co se vlastně děje. Čili zde by bylo vhodné se to tomu věnovat blíže. S liberály jsme velmi často jiného názoru, ale co se týče pojištění, jsem i já skeptický, protože tam to překrývání mezi soukromou a veřejnou oblastí je skutečně veliké. Čili eh, co se tam děje, když soukromá iniciativa je kryta veřejným Eh, pojištěním a podobně. To je jistě otázka, o které budeme muset diskutovat ještě dlouho. Poslední otázka ohledně bezpečnostních sítí. Samozřejmě je důležité vědět také, kdo kdy vyvolá bezpečnostní uh, opatření v souvislosti například s mléčnou krizí byl zahájen mechanismus, který však začal působit velmi pozdě eh, a půl roku eh, tedy výrobci mléka museli dodávat na trh za velmi nízkých trh. Takže pozor i na tuto záležitost. Děkuji. Martin, adesso Jar. Děkuji, Martine. Nyní kolega Jar. Děkuji, pane předsedo, a děkuji tež autorům studie. Mám za to, že ve výboru panuje velká shoda na tom, že i v rámci budoucí zemědělské politiky v příštím období budeme potřebovat tržní uh, opatření a s cílem zajistit eh, eh, výživu evropské populace, ale musíme také zajistit zemědělce nebo ochránit zemědělce před určitými eh, porušeními trhu. A přesto je pravdou, že zde existuje celá řada otázek. Já jsem si napsal čtyři. První k lepšímu porozumění. Vy jste hovořili o tom, že tržní že potřebujeme tržní nástroje pro normální trh a dále tržní nástroje pro krizový e, trh. Já tomu rozumím tak, že pokud lze definovat trh e, jako v pořádku, pak tyto tržní nástroje musí eh, zůstat eh, převážně v rukou eh, zemědělců. Já jsem tomu rozuměl tak, že stát politika bude zasahovat pouze, když je ten trh ehm, jaksi ehm, ehm, zmítán krizí, krizovým vývojem. Je tomu tak? A nebo by měl stát zasahovat i za běžného chodu trhu? Druhý bod nebo druhá otázka máte logickou a účinnou myšlenku či představu o tom, jak zabránit spekulacím, konkrétně eh, cenovým spekulacím. Eh, zemědělci se samozřejmě můžou těšit, jestliže eh, ceny šplhají nahoru, ale pokud je o obilí, tak samozřejmě jednoho to těší, druhého to mrzí, když ceny obilí narůstá narůstají. Ceny, které jsou eh, pouze spekulativní, eh, trvale poškozují trh. Třetí otázka. Jak byste definovali vztah mezi vlastní odpovědností, vlastním eh, zásobováním zemědělce a státními vlivy Pokládám tuto otázku i proto, že pocházím z oblasti, kde kdysi panovalo eh, centrální eh, hospodářství, existoval tam plán i pro zemědělce, ale nic to nepomohlo. Eh, I zemědělci, respektive zemědělství, zkrachovalo stát eh, zkrachoval, protože eh, teda by ty ceny byly umělé. Jak teda definovat eh, tyto vztahy? A poslední otázka, vy jste hovořili také o intervencích, o uskladnění a já se táži, jak do budoucna Eh, hodnotíte opatření vývozních subvencí. Eh, bude hrát eh, toto opatření pro vás roli, anebo se od toho distancujete? Děkuji, děkuji všem kolegům. Myslím, že to byly důležité otázky a e, všichni chceme, aby ta nová společná zemědělská politika po roce 2013 přinesla něco nového, abychom lépe e, obstáli v krizích i e, v souvislosti s problémy, které jsme zaznamenali v poslední době. A nyní dám ještě jednou slovo pana, panu Geridovi a paní Pagáši, aby se vyjádřili k otázkám a pak přistoupíme k dalšímu bodu programu. Prosím. Bien. Muchas gracias. Voy a tratar de responder algunas preguntas. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět některé z těchto dotazů, začnu od konce. Co si myslíme o e, vývozních podporách? My na základě našeho výzkumu bychom je raději odstranili. Nemyslíme si, že se jedná o účinný mechanismus na podporu našich trhů. pokud jde o zodpovědnost zemědělců a vztah vztah, vztahu k cenám. My si myslíme, že stávající opatření jsou dostatečná, třeba stanovování minimálních cen. A pokud jde o cenovou spekulaci, tak to je něco, co existuje na finančních trzích. My jsme to v tomto výzkumu neřešili podrobně, ale každopádně je potřeba mít disciplínu na trhu s derivativy. pokud jde o intervence za běžných okolností oproti intervenčním opatřením za krizových opatření, tak, eh, k okolností, tak když se podíváme třeba na mléčný sektor, tak my si myslíme, že je lepší krizím předcházet obecně a přejít eh, k přímé podpo, veřejné podpoře eh, v určitých situacích, tak aby ale spíš zajistit, aby trh fungoval lépe. Čili v běžné situaci musíme mít lepší disciplínu tím, že posílíme všechny mechanismy, které regulují ten celý tržní řetězec a cenový řetězec. Příkladem je to, co se dělo třeba v sektoru mléka. Tam eh, právě neexistoval transparentní trh, Trh byl velice nevyvážený, bylo tam mnoho různých eh, postupů, které nebyly eh, odpovídající a nebyly spravedlivé. Takže tady je potřeba zjednat nápravu. A kromě toho je tu, jak bylo uvedeno v prezentaci, Eh, jsou různé možnosti. Mohli bychom třeba rozšířit některé ty programy, které se používaly pro ovoce a zeleninu, kde by byly ty různé jakostní úrovně. A myslíme si, že zemědělská politika by se měla více zaměřovat na spotřebitele. A to je z mé strany vše. Předám ještě slovo kolegovi. Pokud jde o další otázky, děkuji. Otázka týkající se role soukromého sektoru a veřejného sektoru v pojišťovnictví a v různých nástrojích řízení rizik. My v podstatě navrhujeme základní krytí, které by poskytovalo síť celém, celému hospodářství nejenom nějaké konkrétní produkci nebo nějakému sektoru. Ty pojišťovací politiky v Evropě, které se komerčně nabízejí zemědělcům, na, existují na soukromé úrovni, ale my nabízíme bezpečnostní síť, která by nebyla zadarmo, ale která by vycházela se z určitého základního pokrytí, ke kterému by zemědělci přispívali a členské státy, případně Unie, by k tomu ještě dodali některé fondy, tak, aby do nich bylo možno přispívat a pak, by, pak bychom vlastně měli určitou eh, záchra, záchytnou síť, která by vznikala na základě eh, soukromně veřejného partnerství. Ale měla by se jednat opravdu o minimální nebo základní ochranu v kontextu zodpovědného spolufinancování. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Garidovi a paní Paparaži za prezentaci a pokud nejsou žádné další žádosti o slovo od komise nebo od někoho jiného, tak můžeme rovnou přejít k bodu 5 na našem pořadu jednání. To je změna nařízení Rady 73-2009, jímž se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor. Jedná se o dva balíčky týkající se uspůsobení Lisabonské smlouvy. Jak víte, žádali jsme komisi, aby upravila stávající legislativu v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy o prováděcích pravomocích, nebo to, čemu se dřív říkalo komitologie. Já chci poděkovat bezprostředně panu komisaři Čološovi, který mezi námi bude zítra, za všechny návrhy. Dnes budeme hovořit pouze o několika z nich, ale bude jich nakonec několik desítek. Ty budou představovat celý ten legislativní balíček sladění s Lisabonskou smlouvou. A tato se týká přímých podpor. A mění se tím nařízení 73 2009. Já jsem jako zpravodaj chtěl zde zařadit další změny do návrhu komise k ohledně eh, nařízení Jde o společné pochopení eh, této otázky na úrovni jednotlivých eh, evropských institucí a také o provádění. Pokud bude nutné změnit také přílohy základních ustanovení a tedy dotknout se práv evropských zeměstnanců, dělců, pak to musí být provedeno na základě delegovaných eh, pravomocí, tak aby eh, parlament měl možnost zablokovat rozhodování komise a ne tak, jak to navrhuje komise v některých bodech, eh, tedy prostřednictvím přenesené pravomoci, kde by parlament neměl možnost zasáhnout. Jsem tedy toho názoru, že článek 11 nařízení musí být změněn. Rada ministrů zde má výlučné pravomoci eh, v souvislosti s rozpočtovou disciplínou. A komise zde nepředložila pozměňovací návrh, nechala to beze změny v nařízení, eh, takže to vlastně neodpovídá dnešní eh, realitě eh, v legislativě, tedy v, po lisabonské době. Nyní parlament je účastěn stejnou měrou na legislativních řízeních pro tato postupy zemědělské politiky. A proto bych já navrhl, aby pozměňovací návrh 7 byl přijat, tak aby bylo možné změnit toto ustanovení a začlenit do rozhodování o rozpočtové disciplíně také parlament, a to včetně lhůt. Toto je nejdůležitější část. Dále návrhy na zjednodušení ze strany komise. Řekli jsme, že je nezbytné některé e, nástroje flexibility rovněž zahrnout tak, aby toto nařízení mohlo být realizováno jednotně pro všechny členské státy. Samozřejmě, že je možné předložit e, také poznámky a komentáře k těmto pozměňovacím návrhům. Pokud však chceme postupovat rychle, což je naším cílem, tak eh, abychom se mohli dohodnout s radou a tak, aby eh, tato znamení eh, vůle se prosadilo tak, abychom postoupili co nejrychleji ve smyslu přizpůsobení se novým lisabonským pravidlům. Také komisář již předložil první návrhy na změny. Domnívám se, že dobře interpretuji ducha tohoto výboru. My všichni eh, chceme postupovat co nejrychleji, aby nové eh, body smlouvy mohly být prováděny tak, aby parlament se plně mohl zúčastnit rozhodovacích procesů. Tolik můj příspěvek k této otázce a nyní bych však chtěl dát slovo zástupcům komise. Ne, ještě se hlásí kolegové, kteří se chtějí vyjádřit k tomuto bodu. Penička, Hájek a Majer. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně jménem ALDE. Chci říci, že podporujeme vaše priority a samozřejmě eh, vliv parlamentu. Děkuji. Výborně, děkuji. A nyní dávám slovo panu Majerovi. Ano, děkuji, pane předsedo, milý Paulo. Předložil si podle mě velmi dobrou zprávu, protože jsi velmi dobře rozlišil mezi delegovanými právními akty a ustanoveními Eh, nebo usneseními. Eh, to je to, čeho jsme dosáhli po letité bitvě. To znamená, že můžeme spolu rozhodovat a hájit naše zájmy a že rozhodnutí nebudou eh, prováděny nebo přijímány v rámci komotologie za zavřenýma dveřma. Jde o to rychle přijímat usnesení navzdory, respektive bez zdlouhavých řízení. Přesto ale potřebujeme kontrolní mechanizmy, abychom Eh, uměli rozhodnout, zdali je to pouze technické provádění anebo skutečně legislativní akt. A v tomto ohledu si předložili vynikající práci. Nyní přijdou pozměňovací návrhy a poté se budeme bavit o podrobnostech. Obsahové změny provádět nemůžeme, ale pokud to půjde, tak e, určitá zjednodušení chceme v tomto rámci e, zohlednit a možná i v rámci delegovaných aktů, tak abychom skutečně se dovolali e, svých práv a abychom zajistili zemědělcům určité zjednodušení. Děkuji. Děkuji kolegom Majere. 22. března 12 hodin bude termín pro předkládání pozměvacích návrhů. Pan Holenička. Bardzo, já rovněž eh, chci poděkovat. Ano, děkuji vám moc krát. Já tedy děkuji za tuto zprávu, která je skutečně velmi věcná, velmi dobrá. Co se týče první části, tedy přizpůsobení Lisabonské smlouvě, zde je ještě několik detailů, které bychom měli poněkud upřesnit a e, výsledek by eh, mohl se projevit až v provádění. Nejdříve tedy ke společné zemědělské politice. Zde předložím několik pozměňovacích návrhů. Komise také několikrát oznámila, že zjednodušení v SZP se bude projevovat v praktickém životě, to znamená v rámci procesů na úrovni zemědělců, ale takovéto zjednodušení jsem zde zatím neviděl. Ani co do kontrol zatím mechanismus není zjednodušen. Již bylo řečeno, že by neměly probíhat opakované kontroly, že by kontrolní pravomoci se neměly překrývat především tedy v oblasti eh, malých eh, porušení. A když eh, se nyní zabýváme tímto nařízením, tak bychom měli navrhnout další zjednodušení v tomto smyslu. Šozebové, prosím. Já bych měl pouze několik bodů. Nejdříve bych chtěl říci, že je nutné, aby se to realizovalo velmi rychle a také kolektivně. E, to by bylo důležité. E, možná, že bychom však ještě předtím měli také e, přemýšlet o metodice naší práce ve výboru a také společně s ostatními výbory. Vy jste již připomněl, že první výbor parlamentu na tom pracoval tak, aby pravedl pravidla, Lisabonská pravidla byla přizpůsobena. A proto já si kladu eh, otázku, eh, jak se postavit ke dvěma pozměňovacím návrhům. Možná, že mi to můžete vysvětlit. Je to návrh 3, kde je určitá část eh, stahována. Jedná se o sektor ovoce zeleniny? Ne, promiňte, to je něco jiného. Čili eh, proč se hovoří v tomto pozměňovacím návrhu o subvencích eh, v živočišné výrobě, tedy eh, chovu krav a prosíme tedy o jasné vysvětlení, protože nevíme, jak si to vysvětlit potom v praktickém životě. Luis Cabela. <coughs> Obrigado, presidente. Eu queria apenas dizer que... Děkuji, pane předsedo. Chci pouze říci, že ze strany socialistické frakce snahy předsedy výboru Eh, uznáváme a si ceníme, tak aby eh, smlouva Lisabonská byla vykládána správně a aby bylo zachováno eh, právo parlamentu. A samozřejmě souhlasíme i s tímto přístupem. Přístupem děkuji, Liš. Než udělím slovo eh, komisi, bych chtěl pouze říci, že termín po předkládání pozdravacích návrhů je 22. Chci ale rovněž říci, že se jedná o sladění eh, legislativy s Lisabonskou smlouvou. Jde o to, abychom se věnovali jednotlivým problémům souvisejícím s delegovanými právními akty a um, legislativními právními akty. E, o reformu tady nejde e, s výjimkou určitých zjednodušení e, textu. Myslím, že o to jde i komisi. Chtěl by Chtěl by se nyní vyjádřit pan Pačeko. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat za váš příspěvek k našemu návrhu. Jsou zde eh, také otázky přímé podpory eh, a sladění s Lisabonskou smlouvou. Jsem velmi rád, eh, že jste s pravodajem vy, pane předsedo, a že podporujete náš návrh. Konstatuji, že zde dosahujeme skutečně Eh, velké schody eh, mezi oběma zprávami a eh, je zde mnoho skutečně pokrytých bodů. Co se týče našich reakcí na vaše pozměňovací návrhy, a já doufám, že tyto návrhy budou užitečně přijaty. Já bych si však přál, aby tam byly určité formální změny ještě provedeny. My jsme eh, nechali některé body nedotčeny, ale jsme ochotni eh, rovněž přispět k další změně mm, komitologického postupu a delegovaných eh, pravomocí. Samozřejmě, že zde jsou určité mm, formulační změny možné. Jsou zde tři eh, druhy pozměňovacích návrhů, o kterých eh, bych eh, se chtěl zmínit poněkud déle. První druh jsou takové pozměňovací návrhy, které by vedly k podstatným změnám. Mám na mysli 12, 14, 16. Jak víte, komise v tomto období se snažila dodržet jak Lisabonskou smlouvu, tak celkový rámec. A proto jsme nenavrhovali podstatné změny. A e, nyní k věci samotné, tedy k ostatním pozměňovacím návrhům, které by požadovaly e, změnu v delegované pravomoci. Zde dovolte, abych připomenul naši metodu. My jsme tedy postupovali tak, že v případě prováděcích pravomocí jsme se eh, dívali na eh, tyto pravomoci eh, jako pravomoci jednotně prosazované legislativou. A nejedná se tedy o změnu nebo doplňování nepodstatných bodů. Jde tedy o to, že jsme vyšli z přijatých údajů, kde v rámci legislativního rámce realizujeme naše pravomoci. Je zde však několik případů změny příloh. A týká se to vlastně pouze takových výpočetních záležitostí, takže to komise nemůže jenom posuzovat, ale musí vycházet z toho, co je základně dáno. Pak je zde případ pozměňovací návrhu 9. To jsou naléhavé, naléhavá opatření. Zde vycházíme ze současného nařízení a navrhujeme, eh, aby eh, bylo eh, ponecháno vlastně to, co již máme dnes, tedy zachování určitého statu quo v naléhavých případech vznikají také specifické problémy na úrovni členských států. Zde těchto eh, případech, však se domníváme, že naléhavost eh, umožňuje postupovat eh, tak, jak navrhujeme. Dále bod 7. Vy navrhujete změnu postupu oproti dnešnímu stavu a ve srovnání tedy s dnešním nařízením. My jsme navrhli ponechat vše na úrovni rady. Domníváme se totiž, že se jedná o takový případ, kde rada nepostupuje jako legislativec, ale pouze reaguje a nemá vlastně eh, žádný další eh, prostor. Rada tedy pouze reaguje na to, co je již předem dáno. Rada tedy vychází z důsledků důsledků eh, eh, té situace, která je již jednou dána. Zde se domníváme, že není možné změnit dnešní stav. Závěrem, pane předsedo, bych chtěl říci, že jsem si jist, že naše snahy, které byly již realizovány na úrovni vašich služeb a na úrovni komisy, eh, povedou k dosažení co nejrychleji dobrých výsledků. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, pane Bačko. Je zřejmé, že nechceme žádným způsobem zdržovat rozhodovací proces rychlost je stěžejní, ale nesmí podkopávat práva, která parlament Lisabonskou smlouvou získal. Zásadní za otázka, kterou je potřeba vyřešit, je, že v případech, kdy dáváme nějaké možnosti radě, měl by jí mít i parlament, protože Lisabonská smlouva jasně říká, že není eh, žádný zásadní rozdíl mezi pravomocemi oběma institucemi. To znamená, pokud má rada například nějakou pravomoci, měl by mít i parlament. Vylučování jedné z institucí je podle nás nepřijatelné. My chceme, aby byl duch Lisabonské smlouvy, aby byl její význam skutečně naplňován. Chci připomenout všem kolegům, že pokud jde o změnu nařízení 7309, který se, které se týká přímých podpor, tak 22. března poledne to je lhůta eh, pro pozměňovací návrhy. Jestli s tím souhlasíte, tak pak tady ještě máme rychle pozměňovat eh, změnu směrnice 2075 pak tady máme podporu z Evropského fondu pro zemědělský rozvoj venkova, to je vlastně podobná změna. Týká se to také slaďování. A to je tedy vlastně nařízení 1698 2005 a tam se hovoří, jak na základě článku 290 je možno přijímat ty akty s přenesené pravomoci. Definují se tam ty ne, některé aspekty tohoto nařízení a pak jsou ty prováděcí pravomoci. A pokud jde o tento návrh, tak si říci zástupcům komise, že souhlasím s rozdělením navrženým komisí. Proto tu nemáme žádné pozměňovací návrhy týkající se klasifikace ať už prováděcích aktů z prováděcí pravomoci nebo přenesené pravomoci. Ale mám za to, že tu mají být zjednodušení, která jdou tím směrem, aby se snadněji uplatňovala nařízení členskými státy. Další záležitosti jsou horizontální a technické a budou ve všech těch sladěvacích návrzích v míře, v které to odráží celkově tu dohodu o aktech eh, s prováděcí pravomocí. Já se teď obracím na kolegy a táži se, jestli máte nějaká doporučení v tuto chvíli nebo nějaké poznámky, než dám slovo znovu komisi? Máte k tomu něco? Nemáte? Takže návrh předsedy byl přijat. Já vám děkuji a dávám slovo paní Suzuva, panu Suzuva z komise. Děkuji. Já vám chci poděkovat za to, co jste řekl, zvláště, tedy pokud jde o návrh komise, který představujeme parlamentu a radě, chceme se držet toho skutečného významu sladěvání a připojujeme se k tomu, co jste říkal, pokud jde o vyváženost, to všem pokud jde o ty jednotlivé pozměňovací návrhy, tak 1, 2, 7 a 8 to jsou pozměňovací návrhy, které jsou horizontální povahy a text vychází z komitologických doporučení u pozměňovacího návrhu 4, což je jakési vyjasnění. A komise s tím nemá problém. Může tomu vyhovět. Ovšem máme výhrady k 3, 5 a 6. A v těchto bodech máme problém s pochopením toho, o co vám jde, Jde o to, abychom otevřeli možnosti, možnosti těch eh, spotřebitelských eh, skupin v 27 členských státech u všech sektorů, kromě ovoce a zeleniny. Proč s výjimkou ovoce a zeleniny? Jistě víte, že ovoce a zelenina byly v prvním pilíři pro 12 členských států. proč bychom neměli rozšířit působnost? Z důvodu zjednodušení a zjasnění a také v zájmu provádění tohoto změněného nařízení je to důležité. Týká se to 27 členských států všech sektorů, kromě ovoce a zeleniny. A ještě zpátky k pětce žádosti o flexibilitu u těch států, které měly, využívají původní programy a také snaze zabránit ztrátám. Připomínám, že na konci roku 2010 jsme dokončili určitý proces, který probíhal s, některý, s několika členskými státy a e, to, z toho vzešlo, vyšlo najevo, že práce o zdí, na sdíleném řízení vedla právě k tomuto druhu rizik a Dovolte mi také říct, že komise chce, aby řídící orgán daného orgánu, to znamená ten, kdo zodpovídá za řízení toho projektu, ať už je to kdokoliv, tak tento, tato změna by právě mohla vést k tomu, že by se nám ztratila vazba mezi tou řídicí, tím řídícím orgánem a financovacím orgánem a proto tady trošku váháme. Zdá se nám, že se to neřídí stejnou logikou, z které jsme vycházeli. Když tato situace poprvé nastala, tak komise navrhla u jednotlivých fondů stejný systém a proč jsme to navrhli tak, jak jsme to navrhli? Protože na samém začátku ten návrh byl tedy stejný pro všechny fondy, ale teď v případě některých fondů máme za to, že změna, že došlo ke změně situace, která ještě nad rámec slaďování s Lisabonskou smlouvou a služby komise se tím zabývají v kontextu politiky po roce 2013. Ale teď nám jde zejména o to, abychom dostali pod kontrolu chybovost a různé druhy opatření, které jsou zahrnuty. Já myslím, že jsem se vyjádřil k těm osmi pozměňovacím návrhům. A dovolte mi vyjádřit potěšení nad tím, že parlament souhlasí a že máme společný názor na tyto pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Pane řediteli, jistě bychom se na to mohli podívat ještě do větší hloubky. Já každopádně jsem tím nechtěl trávit příliš mnoho času, jenom k trojce, k tomu ovoce a zeleniny, to jsme předložili proto, že vy jste v novém textu řekli, že nebude žádná podpora tedy pro ovoce a zeleniny, čili tohle je něco nového. My tady pouze vracíme ten původní text, možná, že tady je trochu problém. A podobně u pětky. Žádná změna tohle je stále národní záležitost, zejména u těch států, které mají regionální řízení, tak by to mělo nadále zůstávat eh, ve státní pravomoci. Takže tady jsou některé technické věci, které ještě musíme vyladit, ale zatím vám děkuji. A lhůta pro pozměňovací návrhy je 22. poledne. Děkuji všem, kdo se vyjádřili. Za sekretariát mi tady ještě doporučuje, že vzhledem k tomu, že pan místopředseda se trochu opozdil, tak můžeme trošku změnit pořadí Takže pana Vojčechovského ještě bychom nechali na později a udělali bychom osmičku, protože pan Lorenzo Fontana už tady je. Takže doporučuji, abychom nejdřív udělali osmičku, aby pan Vojčechovský mohl dorazit. Takže to je dohoda mezi Evropskou unii a Marokem týkající se liberalizace opatření o zemědělských a rybolovných produktech. Pan Lorenzo Fontana je zpravodajem. A ačkoliv to e, za to zodpovídá výbor INTA, tak vzhledem k tomu, že se to týká velké liberalizace tržní různých výrobků, jak zemědělských, tak rybolovných. Lisabonská smlouva výrazně zvýšila pravomoci parlamentu, který nyní musí dát souhlas s uzavřením takové dohody. A já vám připomínám, že z procedurálního hlediska tedy jde o doporučení výboru INTA, takže musíme Eh, mít hlasování a musíme většinově podpořit nebo nepodpořit eh, tu, tuto dohodu. Ne, ne, ale pouhé, není to pouhé odmítnutí. Protože tady musí být to doporučení. A vzhledem k tomu, že to byl dotaz na pana komisaře Deguchta, tak doporučuji, abychom závěrečné hlasování ještě odložili předtím, než se vyjádří komise. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy bude určena eh, v souladu s tím, kdy dostaneme odpověď od komise. A ve světle dohody, kterou jsme schválili minulý týden ve Štrasburku, stále existují ještě obavy ohledně bilaterálních ohod obecně, protože velmi často jsou zemědělské zájmy obětovány jiným, záv, zá, jiným zájmům. To už jsme říkali několikrát Slyšeli jsme o tom dopise od marockého ministra zemědělství. Já ho rozdám všem členům výboru. Musíme pochopitelně vzít v úvahu specifickou situaci v Maroku i v dalších zemích Magrebu, Magrebu kde se šíří eh, celkově politicko-sociální krize, a nyní dám tedy slovo panu Fontanovi. Děkuji, pane předsedo. Rovněž chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na tomto stanovisku. Ve výboru INTA bude rovněž předloženo. Tam je příslušný pan kolega Bove a on zajisté také něco doplní eh, a vnese do této výměny názorů. Já jsem se snažil shrnout to, co té první výměny názorů v zemědělském výboru vyplynulo. A musím konstatovat, že návrh komise tuto dohodu mezi Unii a Marokem. A, e, narazila na odpor. Pro zemědělství by to znamenalo ty největší možné e, potíže, zejména pro agrární země, země ve Středomoří, protože tím by eh, vznikla hospodářská soutěž, eh, jimž eh, by neodolali naše podniky, neustáli by a to by vedlo ještě k dalším problémům. Chtěl bych také připomenout, že při různých příležitostech jsme se také dotkli otázky hnojiv. Hnojiv, která nejsou na našich zemědělských plochách používána a také byl předložen pozměňovací návrh, který souvisí s tím, že zeměpisné ukazatele vlastně vůbec nejsou e, zohledněny. Řeklo se, že to bude přesunuto na příští jednání. Kromě toho panují pochybnosti o tom, že tato politika by mohla vytvářet i problémy v Evropské unii, zejména v regionech e, poblíž Maroka. Padla řada otázek ze strany španělských kolegů, protože eh, pro španělské producenty i pro italské, řecké by mohla vzniknout nebezpečná eh, soutěž. Eh, takže v podstatě v tomto stanovisku se také praví, když sloučíme jednotlivá odvětví, že je zjevné, že tato dohoda bude nepříznivá, dokonce škodlivá, poškozující pro zemědělce, dokonce i marocké zemědělce, protože povede k napětí mezi eh, jednotlivými zeměmi a je nutno se ptát, zda to skutečně zdali tato dohoda skutečně přivodí blahobyt, anebo spíše problémy v Evropě i v Maroku. A z tohoto důvodu jsem toho názoru, že naše stanovisko, které předložíme výboru INTA, by mělo být negativní, ale je to samozřejmě ještě podmíněno eh, další diskusí a názory kolegů. Je-li potřeba o tom diskutovat, tak rád eh, se zapojíme. Děkuji, Lorenzo. Nyní zahájíme diskusi k tématu napřed George Lyon a paní Rans Garcia poté, prosím. Děkuji, pane předsedo. A rovněž chci poděkovat Lorencovi za jeho dobrou práci, kterou odvedl na tomto eh, stanovisku či návrhu. My jsme to dlouze diskutovali a domníváme se, že, že určitě pokud jde o území západní Sahary, kde eh, jsme nezískali jasný názor komise na to, zdali to bylo pokryto v původní eh, dohodě, nebyli schopni předložit eh, jasnou odpověď. takže nevíme, jestli budeme moci odmítnout, nebo jestli získáme většinu pro odmítnutí. Děkuji, Georgi, a nyní pan Erans Garcia, paní. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podě- chtěla poděkovat se eh, pravodaji za tento dobrý návrh. Je dobré, že výbor INTA požádáme eh, o schválení. Rovněž bylo zde eh, hodně kritických bodů, nejenom ze strany výrobců, ale také ze strany OLAFu ohledně dovozních eh, cen. Také v jiných eh, parlamentních výborech eh, se hovořilo o zdravotních problémech, o ekologických problémech v souvislosti s touto dohodou a proto bychom eh, se o tom měli poradit, než schválíme tento text. Je tedy mnoho důvodů proti eh, tomuto eh, textu, nejenom výrobci ovoce a zeleniny jsou proti takovéto dohodě. Proto Evropský parlament by měl myslet především na spotřebitele, také výrobce a takovéto dohody musí mít alespoň minimální aspekty kvality. Kolega Mato. Ano, děkuji. I já bych chtěl poděkovat panu Fontánovi za tento návrh. A ještě jednou bych chtěl hovořit o tomto návrhu, eh, což už jsem také učinil eh, v minulosti. My nejsme proti takovýmto dohodám všeobecně vzato, ale eh, když hovoříme o této dohodě, pak konstatujeme, že nemůžeme souhlasit s dohodami, které jsou jsou škodlivé pro zájmy evropských výrobců. Především myslím na španělské výrobce. Tato dohoda má zcela jasné negativní dopady pro zemědělce v mnohých španělských oblastech, jako je Murcia, Andaluzie, Kanárské ostrovy a podobně. Proto s tímto textem nemůžeme souhlasit a musíme to říci zcela jednoznačně. Novou dohodu nemůžeme přijít přijmout, pokud se nezmění dovozní ceny a dokud nedojde k přísnému dodržování těchto ustanovení také ze strany Spojeného království. Dokud se tedy nezajistí eh, to, co je eh, zásadní, a to je zásada eh, proporcionality a vzájemnosti. Pan Papastamkus Pan Stanelis. Νομίζω ότι δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο να έχουμε μια μονοδιάστατη προσέγγιση. Já se domnívám, že není jednoduché přistupovat jednotně k této dohodě. Máme eh, dohodu pro středozemní oblast, to je určitý rámec, který byl stanoven, ale je zde také problém eh, nestability v tomto regionu celkově. Na druhé straně však jsou i konkrétní problémy, které nebyly zodpovězeny, jako otázka mezinárodní legálnosti a otázka eh, dodržování eh, zásad pro eh, západní Sáru. Podobně jako v jiných bilaterálních dohodách zde máme také problém s řízením eh, v určitých eh, produktech a sektorech. Eh, již bylo řečeno, že Evropská unie se musí podívat na to, jak přistupuje k mezinárodním dohodám. A to proto, že zemědělský sektor nemůže dále ztrácet v mezinárodním obchodě. Jsou to velmi důležité otázky, eh, které neumožní jednoduchou odpověď. Není možné říci ano či ne je zde určitá lhůta, která nám umožní ještě prohloubit úvahy o této otázce a možná, že budeme moci zaujmout určité stanovisko, tedy přijmout nebo nepodpořit tuto dohodu či eh, podpořit závěry. Děkuji, Spirosi. die e Děkuji za LS. Bych chtěla všechny pochybnosti potrhnout, my je sdílíme. Pan předseda však již řekl, že momentálně jsme v složité situaci ohledně středozemního moře a těchto zemí. A nalézáme se také ve složité situaci, eh, kterou musíme zohlednit na úrovni Evropského parlamentu. Přesto však eh, jsem přesvědčena o určitých pochybnostech. Když se podívám na tu silnou lobbystickou práci pro tuto dohodu, tak eh, bych chtěla ale zdůraznit, eh, že my jsme odborníky na zemědělství a naše zájmy musíme prostě začlenit do těchto úvah. Nesmíme připustit eh, to, že by se uzavíraly tyto dohody bez ohledu na zemědělskou politiku. Já jsem se zúčastnila také dohody na plenárním zasedání ohledně dohody s Koreou. Pan komisař Kuch ani na začátku, ani na konci neřekl ani jednou slovo zemědělská politika, eh, přestože já jsem kladla konkrétní otázky, pouze hovořil o průmyslových produktech, o službách ale na druhé straně každá dohoda se dotýká také oblasti zemědělské. Musíme tedy udělat eh, všechno proto, abychom byli také zohledněni. Souhlasím s předřečníky. Nechci dnes rozhodnout o tom, že bychom to měli odmítnout. Možná, že bychom mohli souhlasit, ale ty podmínky musíme moci také upravovat společně s ostatními. Čili měli bychom ještě přemýšlet, ale já se domnívám, že nemáme mnoho šancí, takže do té doby eh, bychom měli eh, tedy poněkud váhat. José Bové. Oui, j'interviens. Ano, já se hlásím jako člen. Jsem s pravodajem také v INTA. S velkou pozorností sleduji, co bylo řečeno. Velmi vítám návrh pana Fontany. Zdá se mi být vyvážený, i když tam je několik málo bodů, které by mohly být poněkud zdůrazněny, především co se týče struktury zahraničního obchodu. Vždyť víme a všichni členové tohoto výboru vědí, že ti, kteří vyvážejí eh, především z Maroka do Evropy, eh, jsou eh, veliké podniky a nikoliv malí výrobci v Maroku. Třetina produkce Maroka je vyvážena společností Azura a tato společnost má nejenom eh, evropský kapitál, proč ne, ale také všechny problémy. Eh, to znamená, že sídlí na území eh, západní Sahary. Takže je zde skutečně zásadní problém. A proto je zde otázka mezinárodního práva a exportu, která je v centru veškerého zájmu. Když jsem požádal o to, aby ve výboru INTA eh, byl přijat návrh právního výboru, eh, protože tam je problém mezinárodního práva tak eh, to eh, nebylo dostatečně zohledněno. Dnes eh, komisař pan de Gucht říká, že na to má odpovídat paní Ashtona, nikoliv on. A paní Ashton to jistě také odmítne. Jsme v skutečně podivné situaci. Robert Zelik, tajemník pro zahraniční obchod, když se diskutovalo s USA a Marokem o e, tomto problému, tak e, bylo vše jasně delimitováno. Samozřejmě, že je zde politická stránka, ale ani obchodní stránka nesmí být opomenutá. Vede to také k tomu, že pokud se řekne, že otázka není jasná, eh, pak ani ta dohoda není jasná, takže to je otázka skutečně globální. Tolik eh, mé poznámky a dnes vlastně ani nevíme, kdy tu odpověď dostaneme za 14 dní, za měsíc, za dva měsíce, to nevíme. Ta první otázka, která byla položena parlamentu, e, trvala e, dva měsíce, protože je to skutečně komplikované. Čili tolik mé poslední informace a prosím, musíme být skutečně velmi dělí. E, je zde otázka malých eh, producentů v Maroku, v Egyptě, eh, kteří jsou tím také dočeni. Eh, v tomto sektoru jde také o to, co říkali právě tito malí výrobci. Já jsem se s nimi setkala ve Štrasburku, ale domnívám se, že tato dohoda nejde k jejich dobru. Ministro... Děkuji ministr, marocký ministr by s vámi jistě souhlasil. Luis. Děkuji. Tohle je jedna z těch záležitostí, u nichž o nich se snadno tak říct, různé věci, když třeba hovoříme za eh, odborové eh, svazy zemědělců ale musíme to vidět z různých, pers- z jiné perspektivy. Máme tu otázku Severní Afriky, která je teď, tak říkajíc, v ohni. A otázka vztahu s Marockým královstvím, což je stále stabilní stát. Situace je svým způsobem neobvyklá, specifická. když dohodu prostě zamítneme jen tak, to myslím nepředstavuje vyvážený přístup. A nemyslím si, že bychom měli přispět k takovému zamítnutí. Jistě, u citlivých věcí můžeme podporovat změnu, ale takovýmto způsobem odříznout možnost smlouvy, když už se o tom jednalo, už je to něco, co sahá mnoho let zpátky a také s ohledem eh, třeba i na zaměstnanost Maroku, také si, já si myslím, že když to odmítneme, tak to může mít velké dopady i na velké zaměstnavatele. Exportéři, ti zpracovatele. Takže já myslím, že odmítnutím této dohody můžeme vyvolat nepříznivé vlivy v Maroku a to pak může výst, vést například eh, ke zintenzivnění migrace do Evropy. Například. Jistě musíme dohlednout na to, aby byla dohoda co nejvyváženější a aby eh, byly plněny veškeré normy, ale nepodporuji tuto smlouvu jen tak zamítnout. Děkuji. jsi jistě, není to snadné. Nyní pan Tarabela. Dovolte, abych se zmínil o několika dalších Ehm, prvcích, když eh, vstupovalo Španělsko do Evropské unie, tak eh, docházelo také k odmítání španělských produktů na hranicích k Francii. Všechno se to uklidnilo také na základě změn v Evropské unii. Ale chápu samozřejmě obavy a odmítání ze strany evropských eh, producentů, především v souvislosti s Marokem. Chci však upozornit na to, že eh, dohody na úrovni Evropské unii Eh, si žádají celkově veliký eh, zájem. Eh, je zde však v oblasti středozemního moře mnoho privilegovaných partnerů. Myslím si, že tuto dohodu bychom neměli odmítat, ale změnit. Také bylo řečeno, že pravidla pro vstup do Evropské unie by měly být eh, jasně stanovená eh, nejenom v oblasti ovoce a zelenina, zeleniny, ale také v oblasti živočišné výroby. Co se týče západní Sahary, samozřejmě, že tato otázka se objevuje vždycky, když se hovoří o Maroku. Eh, neměli bychom však tyto aspekty tedy zohledňovat různým způsobem v různých zemích. Když hovoříme o Kolumbii a Bolívii, tak bychom také měli eh, zahrnout otázku lidských práv obyvatel. Celá jasně bychom měli změnit tuto dohodu je však eh, nutné také vyslat eh, silný signál obyvatelům středozemního moře, především eh, v souvislosti se současnou situací. Je nutné také zdůraznit sociální podmínky produkce Dále připomínám také, že e, i u nás pracují e, zahraniční e, dělníci za nevhodných sociálních podmínek, třeba v ubytování. Také u nás ve Vlámsku je lecos nedobře řešeno. No, děkuji, Marku. Ještě jsem chtěl dát slovo panu Gutierrezovi, ale to je ten problém, my to nemůžeme měnit. To je právě, v tom spočívá celá ta potíž. Můžeme na to říct jenom ano nebo ne. Chceme být samozřejmě v našem přístupu konzistentní, ale musíme být také velmi citliví. Děkuji vám, pane předsedo, říká pan Gutierrez. Já a souhlasím s mnohým z toho, co řekli předřečníci, zvláště koordinátor socialistů, socialistů a demokratů, ale chtěl bych ještě přece jenom připojit pár vlastních poznámek. Můžeme souhlasit s tímto návrhem dohody. Je to lepší nebo horší než dohoda z roku 2003? Druhý bod co by se stalo v případě zamítnutí parlamentem. Vrátili bychom se k dohodě z roku 2003. Já se domnívám, že tato dohoda představuje zlepšení. Oproti dohodě z roku 2003 máme kvóty, máme vstupní ceny, záruky, bezpečnostní doložky. A já se domnívám, že ovšem na druhou stranu by tato dohoda mohla vést k určitým ospravedlněným eh, obavám v zemědělském sektoru. liberalizuje se ale také vývoz evropské produkce V tom návrhu jsou kvóty, Například Rečetové zvýšení o 6,6%. U těch evropských produktů, které mohou být vyváženy do Maroka. A máme také kontrolu nad vstupními cenami. A v radě s raditem také vznik, vznikly některé doložky týkající se vstupu různého zboží do několika zemí, včetně mé země, včetně Španělska. Musíme tudíž být velmi obezřetní, v, když se bavíme o této dohodě. Někteří říkají, že ta původní dohoda nebyla správně uplatňovaná. Na základě toho chtějí odmítnout tuto dohodu. Parlament, tento parlament však má povinnost i dohlížet nad plněním, zkontrolovat plnění dohod. Takže těchto několik bodů jsou věci, které musíme mít na vědomí, když budeme nad touto, eh, nad touto smlouvou uvažovat. Paní McGuinness, já eh, nechám, ponechám na expertních znalostech jižních kolegů, pokud jde o konkrétní věci, tedy kolegů z jižních eh, eh, členských států. A tudíž já se vyjádřím jen k tomu, jestli v zemědělských kapitolách možná není dostatek pozornosti věnován dopadům obchodních smluv na zemědělství všeobecně. Zvláště pokud jde o otázky standardu produkce, používání eh, dovozu a různých látek. A pak, jestli se náhodou nevěnuje malá pozornost taky těm takzvaným netržním záležitostem, jako, je třeba, jako jsou třeba životní podmínky zvířat. Já se domnívám, že ano, jak správně řekl pan předseda, musíme říct ano nebo ne. Nemáme možnost to nějak jenom pozměňovat, což je pro nás svízelná situace. Podívejme se, jak to bylo třeba v případě brazilského eh, hovězího dovozu kdy jsme tehdy dováželi toho vězí bez jakékoliv eh, komplexní dohody a trvalo dlouho, než se podařilo přesvědčit komisi o problémech, které souvisí s tímto brazilským hovězím. Čili vždycky si myslím, že je důležité, abychom nějakým způsobem si nepodkopávali tady půdu a aby komise opravdu chápala, o co nám jde. Já si nejsem jistá, jestli tomu tak je. Já doufám, že komise si přečte podrobně naši zprávu eh, z Evropského parlamentu a zohlední veškeré obavy zemědělského sektoru. To není jenom pro zemědělce, jde také o spotřebitele, pracující, sociální práva a celý balíček různých otázek. A obchod za každou cenu, to je rozhodně něco, co by mě dosti znepokojilo. No, či dubio, Mariad, sono... Ano, nepochybně souhlasím s tebou. My jsme schválili zprávu Stamkose, byli jsme autoři, předkladateli a e, myslím, že panovala velká většina i v parlamentu. Je to důležitá zpráva, ta vzájemnost pravidel, dodržování těchto pravidel. A v tomto případě musím říci, že se cítím osloven tou problematikou v tomto specifickém případu. Nejde o Mercosur, Latinskou Ameriku, je, jde o Maroko. Je to obtížná situace pro celý region region a všichni to samozřejmě bedlivě sledují a proto nechceme ještě navíc přilévat ohně, eh, eh, olej do ohně a situaci ještě znesnadnit. Jde o to vidět to jako multilaterální smlouvu, protože v případě bilaterální dohodě je vždy trestáno zemědělství. To paní Jegle již uvedla. Máme ještě trochu času, to říkám na adresu Lorenza Fontana. Ještě nemáme stanovený termín na pozněvací návrhy. Odpověď že jsme ještě neobdrželi. A nyní bych chtěl vyzvat zástupce komise, zejména pana Klárka, zda by se k tomu nechtěl vyjádřit. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A děkuji členům parlamentu za tuto diskusi. Já bych eh, si dovolil učinit několik poznámek formou odpovědí opět se pokusil poopravit některé velmi důležité faktické nepřesnosti, které stále ještě přetovávají v této diskusi. Několik kolegů hned zmínilo ten konkrétní politický kontext, v němž se ocitáme v regionu, který prochází krizí a kde relativně viděno je Maroko jakousi stabilní veličinou a zemí, která se vydává na velmi důležitou cestu politických a ekonomických reform. Eh, eh, eh, summit nebo rada minulý pátek uvítala tu cestovní mapu reform přijatou Marokem a na tomto pozadí musíme velmi opatrně přemýšlet o tom, jaký signál chceme Maroku vyslat, co by partnerské zemi pokud jde o náš názor na eh, tuto dohodu. Chce tento výbor skutečně vyslat takový signál, že odmítne dohodu, že nechce, aby maročtí migranti přijížděli do eh, Evropy a nechce marocké produkty na evropských trzích. Myslím, že tím by si Evropa neposloužila, kdyby odmítla tuto dohodu za těchto konkrétních politických okolností. Západní Sahara. Tady určitě souhlasím s panem Buve a dalšími, kteří říkali, že výbor eh, musí eh, získat od komise jasnou odpověď na tuto věc. Já se necítím eh, také dobře s odpovědí, která je taková obojaká. Nejsem schopen dnes eh, podat odpověď. Eh, je to dohoda? Eh, a zdali tato dohoda, ta předchozí, se vztahují na západní Saharu. Odpověď vám ale bude doručena během několika dnů a pak se můžeme společně podívat na důsledky, které plynou z té odpovědi ať už bude ano, odpovědí ano, západní Sahara je pokrytá anebo ne. Takže odpovíme na to co nejrychleji a bylo by užitečné, kdybyste odložili e, tu e, finalizaci e, svého názoru do okamžiku obdržení odpovědi od komise k problematice západní Sahary. Omlouvám se, že vás nyní zdržím, ale chci poopravit několik faktických poznámek. Zaprvé v návrhu stanoviska eh, zcela na začátku se konstatuje, že tato dohoda je asymetrická ku prospěchu Maroka, že Maroko bude muset pouze liberalizovat 45 svých dovozů, zatímco EU bude muset liberalizovat 55 dovozů. To možná fakticky bude platit v den vstupu e, v platnost, ale jakmile bude ta e, dohoda účinná, tak podíl EU bude činit 45 my zliberalizujeme pouze 45 do dovozu eh, do Maroka, zatímco Maroko bude muset liberalizovat 70 dovozů z EU. A tudíž paradoxně za to tato dohoda je eh, eh, asymetrická, ale ku prospěchu Evropské unie, nikoli Maroka. To je, myslím, stěžejní fakt, který musíme mít na paměti. Za druhé, je zde ještě řada odkazů na důsledky dohody na hospodářskou soutěž a evropské producenty. Když se podíváme na dohodu a narůstající objem dovozu v klíčových sektorech ve srovnání s celkovou evropskou eh, produkcí, tak myslím, že eh, to vidíme nebo uvidíme v jiném světle. Ve srovnání s produkcí EU dovozy eh, česneku narostou o 0,09%, okurka 0,06%, rajčata, velmi choulostivý sektor 6%, cukiny 4,8%, pomeranče 0,4%, 1,5% a jahody 2,7 Já bych eh, si dovolil tvrdit, že to eh, sotva ehm, ohrožuje evropský ehm, zemědělský trh či produkci. A ehm, poslední bod, eh, několikrát se zde odkazovalo na standardy SPF a nerespektování požadavků ochrany eh, spotřebitelů a bezpečnosti a zdraví ze strany Maroka. Eh, úroveň evropské teda ochrany spotřebitelů a ochrany zdraví a bezpečnosti eh, na straně EU vůbec nebude dotčena. To znamená, že Maroko zde nebude mít žádnou výjimku. Maroko bude muset splnit stávající normy Evropské unie SPS. A když se podíváme na praxi, tak zjistíme, že jsme provedli již řadu průzkumů a zkoumali jsme eh, míru eh, eh, zbytku pesticidů na produktech z Maroka. Byla zde určitá, byly zde určité varovné signály a zjistili jsme, že během posledních tří let pouze 19krát náš varovný systém byl aktivován ve vztahu k Maroku, ale 30krát ve vztahu k Španělsku. Takže se domnívám, že dříve, než se pustíme do eh, kritiky Maroka za to, že nedodržuje evropské normy ochrany a bezpečnosti eh, zdraví, tak musíme reflektovat také o naší eh, vnitřní situaci dříve, než budeme poukazovat na to, že třetí země nerespektují naše standardy v tomto ohledu. A poslední bod, pane předsedo, ta dohoda je velmi skromná, jak jsem již uvedl předtím. Posledně tato dohoda zvýší dovoz rajčat do EU o 52 tisíc tun, což je kapka v oceánu. A opět by to nemělo vážně poškodit nebo ovlivnit evropskou produkci a rozhodně doufám, že v nadcházejících týdnech, kdy budeme zkoumat tuto dohodu, se členové parlamentu eh, zamýšlí nad těmito fakty a údají a dospějí, doufáme, k jinému soudu, než k jakému dospívají dnes. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Klárko. My učiníme vše, co je v našich silách a nyní bude mít slovo pan Lorenzo Fontana, aby uzavřel tuto důležitou otázku a pak se dostáváme k bodu sedm. Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme pochopili, že Španělsko je nebezpečnější než Maroko. Ale dovolte, abych to poněkud eh, upravil. Zdá se mi totiž, že to je poněkud zmateno. My jako výbor máme předložit eh, stanovisko a bohužel nemůžeme provést eh, změnu dohody, jak již bylo řečeno. Přesto však bych chtěla od odmítnout to, že já bych nechtěl uzavírat tuto dohodu. Pouze zdůrazňuji, že sektor zemědělství je specifický. Můžeme říci pouze ano či ne a měli bychom také říci, že se jedná o specifický eh, sektor. Nejsem sám, který říká, že naše stanovisko může dopadnout negativně. Neznamená to však, že bychom nechtěli zlepšit eh, tuto dohodu, což však nemůžeme v tomto případě udělat. Výboru INTA tedy chceme předložit stanovisko. Pan Bové se eh, tím zabývá v tomto výboru INTA a i on se k tomu vyjádří. Jde tedy o to, že my jako výbor se chceme vyjádřit této dohodě, přičemž e, obsahově e, to bude zdůrazněno v příslušném výboru e, INTA. Děkuji. Děkuji, Lorenzo. A tímto přicházíme z k bodu sedm. Změna směrnice 2075, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí. Spravodajem je pan Vojčechovský a domnívám se, že bych eh, měl zdůraznit, že se jedná o naléhavou otázku o přípravu eh, budoucí očkovací kampaně od května. Eh, proto by ve Štrasburku v Dubnu tato zpráva měla být přijatá a projednána tedy na plénu, tak aby tato záležitost mohla být v květnu uzavřena. Kritickým aspektem eh, jsou tabulky, korelační tabulky, které jsou navrženy komisí, ale odmítány radě. Chtěl bych připomenout, že stanovisko Evropského parlamentu spočívá v tom, že bychom měli říci, že i tyto tabulky by měly být začleněny do příslušného textu. Tak to bylo také stanoveno eh, 25. na úrovni předsedů a také to bylo sděleno eh, v dopise eh, Eh, pana předsedy eh, My Bychom měli toto stanovisko zastupovat rovněž, ale přidávám nyní slovo zpravodaji. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste již ve svém úvodu řekl, tak vlastně jste už nastínil všechny základní problémy související s mojí zprávou a tím pádem se změnou směrnice. Ta otázka je víceméně z věcného hlediska jednoduchá. Jsou to změny, které umožňují uplatňovat lepší očkování proti této chorobě, která je pochopitelně nesmírně závažným jevem pro všechny na jihu Evropy, kdo se zabývají živočišnou výrobou. Tato iniciativa vyvolala určité obavy ohledně lobování, ty se však ukázaly být neospravedlně, neospravedlněné. Přejeme si rychlejší a účinnější vymícení této choroby. A o tom eh, to celé je. Další důležitý prvek, který je nutno zmínit, je naléhavost. Musíme to schválit co nejdřív, aby nové vakcíny mohly být použity už v rámci očkovací sezóny letošního léta, aby mohly být nasazeny co nejširší, v co nejširší míře, abychom nemuseli čekat na další očkovací sezónu. Ale je tu ten problém těch korelačních tabulek, na který poukázal pan předseda, a který je širší než samotná směrnice. Týká se to obecného postupu, opět, jak už bylo panem předsedou řečeno. A ano, byl tu dopis pana předsedy Buska, který vyjadřoval naše přání a hovořil jsem o něm eh, na konferenci předsedů. Chceme, aby směrnice zahrnovala korelační tabulku, která nám bude přesně říkat, jaká platí národní ustanovení, která vyplývají tedy z ustanovení z transpozice té směrnice. A nutnost těchto korelačních tabulek se těší podpoře napříč parlamentem, podporuje to i komise. A tato zpráva a tato směrnice tudíž by byly prvními dokumenty tohoto druhu. Já jsem měl informační schůzku dnes se zastupci rady, abychom si vyjasnili některé body, také s komisí a bohužel rada trvá na svém. Nakonec jsme se dohodli, že rada bude konzultovat členské státy, možná něco změní. Já sám podporuji korelační tabulky, protože jakékoliv opatření, které vnáší více jasnosti do výkladu evropského práva, je vítané. Je to dobrý nápad, protože členské státy a ti, kdo pak mají eh, právo je implementovat, často obtížně zjišťují, jestli národní právo je v souladu s evropským zákonem nebo ne. Je těžké pak zjistit, odkud začít, kde hledat informace. Kdybychom měli korelační tabulky, tak by to eh, život mnoha lidí usnadnilo. Proto ještě jednou říkám, jako zpravodaj podporuji takové řešení. Ovšem, pakliže rada nepřijme korelační tabulky, tak se všechno protáhne, dokonce možná dojde na třetí čtení. Uplyne mnoho týdnů a vstup v platnost, který se plánoval na květen, se posune kam si do vzdálené budoucnosti a nebudeme moci eh, tyto vakcíny použít v dalším očkovací sezóně. zprávy bez korelační tabulek. Pravděpodobně nebudou eh, předmětem rozpravy na plenárce. A já proto doufám, že rada nakonec vyhoví tomuto řešení, protože všichni chceme, aby vstoupila platnost co nejdřív tato směrnice. Děkuji vám, pane Vojčechovský paní Jegle, pan Gutierrez. Děkuji, pane předsedo. Za LS bych chtěla poznamenat, že bych chtěla především poděkovat zpravodaji, který velmi dobře pracoval. Není zde nic, co by se mělo změnit, potřebujeme pouze jeho podporu. Chtěla bych však výslovně říci, a komise mi to eh, usnadnila, že my jako parlament se musíme prosazovat všude, kde je to jenom možné. A proto zpravodaje chci motivovat k tomu, aby učinil všechno, aby jeho návrhy jeho nápady byly skutečně provedeny. Eh, ať již komise nebo rada, eh, všichni máme odpovědnost za všechno, ať již se jedná o obchodní dohodu nebo ne. Eh, pouze když společně naši odpovědnost přijmeme a nesmí docházet k tomu, aby jedna skupina rozhodovala něco, co se jí líbí. Všichni musí být vyslechnuti a zpravodaj to udělal velmi dobře. Eh, takže bych eh, mu chtěla popřát hodně úspěchů. Toto téma se také dotýká obchodu a také pozitivních eh, dopadů pro zemědělce. Je to téma velmi důležité pro Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji. Ještě Sergio. Presidente, simplemente agradecer. Já budu stručný, pane předsedo. Samozřejmě že bych chtěl poděkovat vícepředsedovi, který se od počátku snažil dosáhnout koncenzuálního řešení a vždy eh, se vyhýbal všem problémům, ale přesto upozorní na dva body, které se mi zdají být důležité. Jde o zprávu, která není problematická v tomto výboru, ale nesmíme si nic předstírat. Přesto je to životně důležitá zpráva pro živočišnou výrobu eh, tato Nová vakcína umožňuje eh, pracovat eh, preventivně, což je zásadně důležité eh, v tomto sektoru Evropské unie. A přitom myslíme především na jižní hranici k Africe. Tak je možné zabránit rozšiřování tohoto viru. E, a zlepšit e, situaci v těchto oblastech. Toto jsou velmi důležité předpoklady a značné zlepšení, ke kterému může dojít na základě této směrnice. Chci však zdůraznit jednu věc, o které se již hovořilo. Sdílím názor ohledně korelačních tabulek, ale přesto se domnívám, že v tomto výboru bychom měli udělat jednu práci a sice přispět k urychlení Ehm, celého postupu, eh, tak aby to bylo flexibilní. Neaktivované vakcíny by měly být využity pro eh, vakcíny vakcínu již před tímto létem. Takže musíme učinit všechno, abychom radu přivedli k tomu, aby eh, se vše provádělo. Myslím si, že ty korelační tabulky by neměly být eh, takovým problémem, které by zabránili eh, této vakcíně. Pan Paulson. Tak, herr ordförande. så ska jag prata långsamt så ni får på er mm Děkuji Děkuji, budu hovořit eh, pomalu, aby se měli eh, čas nasadit si sluchátka. Děkuji za udělení slova, děkuji zpravodajovi za vynikající práci. Nesmíme však zapomenout, že je to podstatné pro zemědělce i pro zvířata, aby vakcína proběhla letos. Nejde tedy jenom o otázku důležitou pro jich Evropy po dvou eh, podivných zimách, které nyní proběhly, je situace taková, že Katarální horečka vypukla v několika případech i ve Švédsku. Je to nemoc, která se rozšiřuje všude v Evropě a ještě před deseti lety jsme si to nedokázali eh, představit. Takže nyní však máme takovou technologii, která nám umožňuje vymítit eh, toto onemocnění a zabránit tak trápení zvířete. Děkuji. Pan Aňo?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 ovcí na východě Anglie, eh, pěstitelé tedy. Jsme v podstatě jaksi na frontě, na čele tohoto boje a my jsme zjistili, jak efektivní tyto vakcíny jsou. Nejprve jsme se báli těch různých vedlejších účinků, jestli to nebude ztráta času, ale pak jsme zjistili, že to opravdu funguje. A dokud my v Kentu, v Suffolku, v Essexu eh, toto jsme používali, tak se to nešířilo nikam dál. To znamená, já teď na základě těchto zkušenosti vyzývám, abychom nekomplikovali uplatňování této vakcíny. Vidím pana Bového, který kroutí hlavou, protože zeleným se nelíbí vakcíny, ale já vám říkám, že se s tím je daleko lépe. Děkuji. A než dám slovo znovu panu Vojtěchovskému, tak dám možnost komisi se vyjádřit, pan Ladomada. A pak pan Vojčechovský. Děkuji vám jenom stručně. Chci poděkovat zpravodaji a všem, kdo si vzali slovo, protože myslím, že to ukazovalo jednomyslnou podporu aspoň technických aspektů návrhu komise. A jistě existuje schoda také na tom, že musíme tento text schválit brzy aby mohlo dojít k očkování před letem. Ale jak vidím, je tu stále ten problém korelačních tabulek. V komisi jsme ustanovení korelačních tabulkách zařadili do samotného textu návrhu. Já doufám, že se dosáhne rychlá dohoda mezi parlamentem a rodou o tomto bodě. Děkuji vám. Děkuji, pan, pane Lademada. A nyní znovu pan Vojčechovský. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům za připomínky a za to, že tak dobře přijali mou zprávu. Nemohu než vás ujistit o tom, že hlavním cílem je dokončit celý proces co nejdřív, aby mohlo začít očkování. Udělám vše, co bude v mých silách, abych tyto cíle splnil, to znamená ukončení práce v co nejkratší době a tedy včasné zahájení očkování. Myslím, že bychom měli neustále zůstat v kontaktu s radou a já doufám, že rada, že se nám radu nakonec podaří o naší pozici přesvědčit, protože to je to, co si všichni přejeme a to, co chceme. Ty korelační tabulky s, s těmi by bylo mnohem snažší eh, s tím pracovat eh, pro lidi v členských státech. Na technické úrovni by to nemělo být těžké. Existuje mnoho dalších případů, eh, kde by to s korelačními tabulkami mohlo být složitější než v tomto případě. Takže já myslím, že ty výhrady ze strany rady nakonec doufám, že odpadnou. Pro nás nejdůležitější je, aby vakcinace mohla začít. A já budu mít na paměti veškeré vaše připomínky. Já doufám, že 7. dubna budeme schopni zprávu schválit a tím pádem bude směrnice moci vstoupit v platnost. Výborně, děkuji mnohokrát, pane místo předsedo, děkuji za vynikající práci a tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního eh, programu ve výboru a sice antibiotická rezistence pro jednání návrhu usnesení. Ústní otázka návrhu usnesení o antibiotické rezistenci odpovídá též požadavku aby jednotlivé prvky eh, systému dozoru byly rozšířeny eh, z lidí na chov zvířat, eh, tam, kde se užívá nejvíc antibiotik, protože léčba zvířat antibiotiky zatím není jednotně upravena, pokud jde o dozor a zkoumání důsledků usnesení a ústní otázka navazuje na usnesení PE 4588 859 2000 eh, a bude zapotřebí co nejdříve předložit také usnesení o rezistenci antibio- na antibiotika v této oblasti. Je to usnesení, které my, co by výbor, předkládáme společně, bude mnou podepsáno a paní Polcen je stínovou zpravodajkou, která eh, zpracovala eh, toto usnesení. Děkuji za vaši práci a máte slovo. Děkuji. Ano, děkuji, vážení kolegové. Chtěla bych eh, poprosit, abyste mě omluvili, protože vše pokročilo velmi rychle. Bylo rozhodnuto v výboru a pak byly jenom dva dny pro překlad. To znamená, že ten první dokument možná není úplný, pokud to mohu takto říci. Jsou zde samozřejmě vědecké konstatace, ty jsou nezměněny. Ve Štrasburku jsem se setkala se stínovými zpravodaji, hovořili jsme o několika zlepšeních, která jsem zapracovala do um, této rezoluce. Přitom bylo zdůrazněno to, že se jedná o možnost použít antibiotika jak v humánní oblasti, tak i ve e, oblasti chovatelské. V moderní společnosti však není možné používat antibiotika která by nebyla dostatečně funkční. Takže využívání antibiotik jsou eh, rovněž posuzována z tohoto hlediska. Udělali jsme však eh, jednu chybu a eh, je nutné tedy škrtnout jednu záležitost ohledně zemědělství bez antibiotik. To je sice sen, ale poněkud zvláštní. To tedy zeměníme a požádáme o e, proskoumání alternativních řešení, která e, by umožnila e, vyléčit nemoci bez antibiotik. Pak by to bylo samozřejmě tím nejlepším řešením. Zároveň však také zdůrazňujeme význam kontrol. Využívání a zákaz používat antibiotika pro eh, lepší růst eh, zvířat eh, není vhodný. Antibiotika je možné používat pouze pro potírání nemocí. V novém dokumentu tedy jsou ještě jiné návrhy. A kromě toho jsou zde také určité návrhy jednotlivých politických skupin, které se liší. Zelení například by chtěli využít pojem průmyslový, průmyslové zemědělství to eh, jako odůvodnění eh, při používání velkého množství antibiotik. Pak jsou zde také kompromisní návrhy přijatelné pro všechny. Je tedy velmi obtížné hovořit eh, v takových eh, pojmech, eh, které jsou choulostivé. Vždyť jde o společné usnesení našeho výboru a nikoliv mé osobní usnesení. Jde tedy o text, který by měl získat jednomyslnou podporu. Já se tedy snažím dopracovat se kompromisů a hovořit tedy o typech eh, chovů. Víme, že příliš velká koncentrace zvířat v jednom místě eh, spíš podporuje větší eh, kontaminaci. Neměli bychom tedy opominout, že pocházíme z různých částí Evropy a jsme zde určitém eh, systému, kdy dochází také ke kontaminaci mezi námi, tedy eh, na základě nemocí, které sebou eh, přivážíme z nejrůznějších míst Evropy. Jsme zde tedy eh, před eh, dokumentem, kde eh, máme nejrůznější návrhy a já se domnívám, že se nám podaří se dohodnout. Problémy, které stojí ještě před námi, nejsou tak závažné. Děkuji, paní Polson. Irace, e poi Chaldemos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na to, co paní Polson právě uvedla. Domnívám se, že skutečně budeme eh, v stavu odbourat určitá nedorozumění v názorech a myslím, že jsme z to zaujímat společná stanoviska. A v tomto případě se domnívám, je důležité nalézt rovnováhu a proto tento návrh usnesení bude muset být trochu uspůsoben je pravda, že ARM, to znamená antimikrobiální rezistence, je důležitá, má dopad na lidské zdraví a na zdraví zvířat ale mám za to, že v tomto usnesení, o němž se právě eh, bavíme, ještě není dostačující. Snad bychom mohli provést ještě některé změny, abychom se na to mohli zhodnout. Eh, mám na mysli například bod 12. Tam se hovoří o přepravě eh, dobytka a vůbec nerozumím tomu, proč se zde zabývat přepravou zvířat podstatě bychom mohli zohlednit nebo měli zohlednit celý řetězec, nejenom e, přepravu zvířat, protože e, pracovní skupina veterinární, pro veterinární medicínu, od níž jsme tento dokument obdrželi, se e, této otázce vůbec nevěnovala a proto se nedomnívám, že je zapotřebí na to odkazovat. Ne proto, že bych se nedomnívala, že tato otázka by nebyla důležitá, či není důležitá, ale eh, myslím a doufám, že se budeme moci shodnout. Určitě, mm, když eh, zvážíme jednotlivé otázky. Děkuji, paní Šaldemoze má a eh, slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji paní Paulsen. Já se domnívám, že postupovala velmi otevřeně ve formulaci tohoto usnesení. Na prvním zasedání stínových zpravodajů minulý týden eh, rovněž prokázala dobrou vůli eh, zapracovat stanoviska ostatních. Je zde určité propojení mezi veřejným zdravím a používáním antibiotik eh, pro dobytek. Poslední návrh toto také zohledňuje. Já souhlasím, že je utopické domnívat se, že antibiotika nebudou využívána v chovech. Přesto však zdůrazňuji, že je důležité říct také, jak důležitý je způsob chovu. Tam je rovněž důležité množství antibiotik v zemědělství. Dále je nutné také zdůraznit ještě silněji to, že eh, po získání údajů ze strany členských států by bylo eh, nutné tyto údaje používat na evropské úrovni eh, pro vypracování třeba nových pravidel tak eh, abychom došli například eh, také k zákazu prodeje léků na úrovni veterinářů. Zde je nutné hledat evropská řešení. K přepravě zvířat souhlasím. Všechny aspekty, které jsou důležité, bychom měli zohlednit, tedy aspekty, které jsou důležité pro rozšiřování bakterií nemůžeme tedy eh, opomenout, že i doprava je takovým faktorem eh, risku. Naše debata byla otevřená a domnívám se, že můžeme dojít k dobrému výsledku. Guinness. Děkuji a nyní má slovo paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji rovněž paní Polsen, protože vím, že toto je problém, kterému jste se opakovaně věnovala ve výboru a myslím, že vaše komentáře jsou vyvážené a skutečně opodstatněné. Potřebujeme údaje, potřebujeme pochopit, co se děje a e, tam, kde je to vhodné, e, e, zredukovat využívání antibiotik. Několik poznámek. Odstavec 4 Poslední část zdůrazňuje v tomto kontextu eh, význam eh, dobré praxe. Eh, já bych řekla, že to slovičko dobré mm, implikuje, že nyní máme špatnou, špatný systém. Myslím, že bychom tam spíš měli uvést, že potřebujeme produkční systém a tak dále. A proto je výzkum důležitý. Další kolegové se zmínili o přepravě, článek 12 tam opět ta formulace obsahuje sousloví přípustné podmínky. To přípustné, myslím, není vhodné, protože kdybychom to měli implementovat napříč Evropskou unii, teda pravidla o přepravě zvířat, pak tak, jak já tomu rozumím, tak provozovatelé eh, školí eh, svůj personál, eh, pokud je o manipulaci se zvířaty a mm, odborávání stresu, aby k problémům nedocházelo. Myslím, že na toto formulaci se musíme ještě podívat. A pak nakonec Odstavec 7, eh, rozpočet pro FVO a EFSA, to je rovněž něco, na co se musíme zaměřit. Může to být problematické, to znamená potravinový a veterinární úřad a Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Děkuji. Děkuji vám za tyto připomínky. V této souvislosti chci připomenout, že pozměňovací návrh je nutno předložit do 21. března, to znamená, už nemáme k dispozici mnoho času. Nyní paní Jegla, Jegle a na závěr ještě Josebovi. Děkuji, pane předsedo, za eh, vaše angažma a děkuji paní Polzen za eh, vaše angažma a za vámi předložený dokument. Já, když jsem to pročítala, jsem si uvědomila, že právě ta část o přepravě zvířat a také o chovu zvířat povede k debatám. Ale na druhou stranu mm, musíme být upřímní mm, Obě témata jsou situace, zejména když hovoříme o přepravě zvířat, které mohou vést k nemocem. Eh, tam eh, vlastně eh, je na jednom místě mnoho zvířat, může, může se šířit nákaza a tak dále. Takže je na místě se toho dotknout. Otázkou je pouze, jak zajistit takovou formulaci, aby byla přijatelná pro všechny. Dále chci říci, že ty nadnesené body, například společné zjišťování dat a také práce, nakládání s těmito daty či údaji, eh, z dokonalení výzkumu, kontrola a dozor, eh, trvalá účinnost antibiotik, co by nadřazený cíl a antibiotika, co by účinný systém eh, boje proti eh, eh, nemocem u zvířat i od člověka. To jsou správné, správná východiska. A také se domnívám, že to usnesení bychom měli trošku uhladit tu či tam, ale já bych chtěla mít usnesení, které vysílá jasná poselství. Již po léta diskutujeme o tomto tématu. Já jsem zde zažila již velmi silné, tvrdé diskuse, když byla zakázána auto, antibiotika v krmivech a tak dále. Ale je to správné, nikdo nemá z toho nic, když se dopracujeme k silné odolnosti vůči antibiotikum. Takže berme toto téma vážně a pracujme společně na dobrém usnesení, které pak bude i dodržováno. Já předložím za EPP pozměňovací návrhy a e, pozitivně se zúčastním společné práce. Děkuji vám. Děkuji vám, Elizabet, a nyní Josebovi a pak Aňo. Jose. Ano, já bych chtěla, chtěl poděkovat eh, paní Polsen i za schůzku ve Štrasburku. Já jsem tam nemohl být, ale byl tam eh, jeden eh, můj spolupracovník. Pouze nyní eh, bych chtěl se zmínit o dvou otázkách, eh, které, myslím, nejsou dostatečně zdůrazněny v eh, tomto textu. Dnes víme i vědecky, že koncentrace zvířat ve velkých chovech vede k navýšení používání antibiotik. To jsou typické záležitosti, které konstatují všechna ministerstva země zemědělství. Druhá věc, která se tím souvisí a zde bych potřeboval odpověď na evropské úrovni, na to je otázka zdraví zemědělců a pracovníků v eh, chovech. Právě oni mají velikou rezistenci na antibiotika, protože vlastně vdechují antibiotika v, e, při své práci. Víme na základě e, studií například ve Francii, e, že Eh, chovatelé mají velkou rezistenci na antibiotika. Je nutné je sledovat a to bychom měli prosazovat také na evropské úrovni, aby eh, tato studie eh, pokračovala. Situace je skutečně dramatická. Mnozí chovatelé nemohou tedy vlastně již být léčeni právě kvůli této rezistenci. Takže v každé zemi bychom měli reagovat na realitu realitu, která se projevuje. Děkuji. Děkuji, Jose. A nyní Henju. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, samozřejmě víc, trošku eh, více znepokojen přílišnou, pří, přílišnou legislativou v této oblast, oblasti ty pojišťovací schém, systémy nám brání používat antibiotika rutině. Musíme na to mít dokonce předpis od veterináře, abychom mohli bojovat s určitou eh, konkrétní diagnostikovanou chorobou. Já nechci, aby se do toho míchali politici. To si myslím, že je nevhodné. A pokud jde o tu dopravní záležitosti, tady jsem trochu znepokojen touto atmosférou my máme stratifikaci eh, toho odvětví, kdy se v rámci toho pohybují poměrně velké počty ovcí nahoru dolů a nechceme, aby se to ještě více komplikovalo nějakou legisl- legislativou. Máme izolační období na, na, na našich uh, usedlostech, funguje to dobře, prosím, eh, ne, ne, neskažte to. Děkuji. A nyní dám slovo zástupci komise z DG Sanko panu Fandajkovi. A pak požádáme paní Polsen, aby debatu uzavřela. A mezi tím mi dovolte, abych mezi námi přivítal skupinu návštěvníků z Národní asociace Sendako. Vítám tyto návštěvníky jménem našeho výboru. Pan Van Dijk, prosím. Dobré odpoledne, ano. Velmi stručně. Je to z hlediska komise znepokojivý problém a proto představujeme dlouhodobou strategii, jak již bylo zmíněno několika řečníky. Toto není něco úplně nového antibiotická rezistence, proto se chceme chopit iniciativy a řešit tento problém proaktivně. Proto chystáme sdělení o dlouhodobé strategii, včetně konkrétních kroků. A myslím, že v návrhu usnesení, o kterém se dnes jednalo, už jsou některé, některá důležitá témata, jako třeba sběr dat, což je opravdu zásadní pro to, aby z těchto dat jsme mohli formulovat politiky. Za druhé, monitorování. No což už také poukazuje návrh usnesení a já se těším eh, na definitivní verzi tohoto usnesení. Děkuji. Děkuji, pane Van Dijk. Slovo dám znovu paní Polsen a protože se nám podařilo skončit včas, tak možná můžeme trochu posunout zkusku koordinátorů, takže bychom začali zítra v eh, koordinátory v 9.45 po koordinátorech. Děkuji. Ano, děkuji eh, především Jose Bovému. Skutečně jsi to vysvětlil velmi dobře pro výbor zemědělství. Pokud eh, lidé, kteří pracují v zemědělství, se stanou obětí rezistentních eh, bakterií, tak je to dáno tím, co také je v potravinách. Takže situace je skutečně závažná. A když obchod, doprava, přeprava třeba mladých zvířat probíhá, tak vlastně je podobné, jako když dáme dohromady 10-20 dětí. Ne, můžeme eh, například provozovat eh, školky pro malé děti, eh, pokud nemáme dostatek léku a pokud bychom neměli k dispozici antibiotika i pro naléhavé případy. Samozřejmě, že jsou zde politické záležitosti, ale také eh, záležitosti eh, přírodní. Eh, víme, jaké jsou dopady takovýchto situací. Chovatelé v určitých částech Evropy ne, mohou vstupovat do nemocnice normálními eh, dveřmi, eh, musí eh, tam vcházet přes ochraná pásma, protože mají velikou rezistenci na antibiotika. Tak jak již bylo také řečeno kolegyní Jegle, skutečně potřebujeme se vyjádřit eh, se celá jasně. Musíme vysvětlit, že všichni eh, vlastně vědí, o co jdou, ale nikdo se tím problémem skutečně nezabývá. Takže zde je nutné leco změnit. Musíme eh, ukončit hezké mluvení a musíme přejít k činům. Děkuji, paní Polsen. Já se domnívám, že jednotlivé politické skupiny jsou stejného názoru. Ještě jednou připomínám, že zítra zasedání výboru začne v 9.45 a nyní a pak tedy také budeme hlasovat o stanovisku Eh, eh, kolegy Lajona. Prosím, přijďte s hlasovacími lístky. Tímto uzavírám zasedání výboru a hned eh, navazuje zasedání koordinátorů. Děkuji. Ja,